Merci de bien vouloir prendre place. Nous... Děkuji, že jste se usadili, zahájíme naše jednání. Alors, tradesman's entrance. Je, je, je, je ne me rappelle plus, je lis tout seul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 Bez karty není možné hlasovat, to jsem ji řekla. Takže pokud nemáte kartu, nebudeme to započítávat, je to složité. A rozhodli jsme se tedy, eh, že budeme eventuálně započítávat zvedené eh, ruce. Kdo tedy nemá kartu, musí pro ně rychle dojít. Začneme hlasováním ústním z hlediska paní Žoliné. Jsou to takzvané ústní otázky. Musím se probudit, říká paní Českyně. Pane Deva, může zdvihnout ruku. Ne, my jsme se rozhodli tímto způsobem a není možné změnit toto rozhodnutí. To není možné. Opravdu. Rozhodnutí bylo přijato několika politickými skupinami. Řekli jsme na posledním zasedání to tež bylo to minimálně desetkrát a minule jsem vám řekla, je to pro mě velmi těžké být takto neústupná, ale všichni jsme byli zajedno. Ten, kdo nemá hlasovací kartu, nebude hlasovat. Rozhodli jsme tímto způsobem jednomyslně. Je mi to opravdu velmi líto, ale pokud bychom znovu začali za stejnou záležitostí, tak byste nemuseli tady mít vůbec předsedajícího. Takže zavolejte, zatelefonujte svým asistentům, aby vám přinesli kartu, ale prostě v určitých okamžik se musíme rozhodnout. Je to druhý rok našeho mandátu a stále nemáte karty, takže tak to to nejde dál. Začneme tedy hlasovat nyní. Ústní otázka ze strany paní Žolí. Radě bez změn. Kdo je pro tuto ústní otázku paní Žely? Ano, ale elektronicky budeme hlasovat. Takže hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Jednomyslně. Schváleno. Druhá ústní otázka. Bez pozměňovacího návrhu opět autorka paní Žoli. Zahajuji hlasování elektronicky. Hlasování ukončeno. Ano, opět jednomyslně přijato. A dále usnesení od Evy Žoli. To není elektronické hlasování, takže pozměňující návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5, odstavec 2, dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Držel se přijato druhá část pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Odstavec 2, pozměňovací návrh 6. Pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 7. Pro, proti, zdržel se, přijato. 8. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9. Dvě části. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti. Ověříme to. Ověřujeme druhou část pozměňovacího návrhu číslo 9. Hlasování je zahájeno. Je ukončeno. Zamítnuto. 10 pro, proti, zdržel se přijato 11 pro, proti, ověříme elektronicky 11, hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13 pro, proti, držel se, přijato 14 pro, proti, držel se, přijato 15 pro, proti, držel se, přijato 16 pro, proti. Ověříme elektronicky 16. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijato. Citace číslo čtyři. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 1 a 2. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. A teď budeme hlasovat o usnesení pro proti a elektronicky, promiňte, hlasování je zahájeno, ukončeno, jednomyslně pro. Dále budeme hlasovat o rozpočtu, to zná pomoc Afganistánu, pan Gerenc byl zpravodaj číslo jedna pro, proti kdo se zdržel? Zamítnuto. Dvě. Dvě části. První část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti. Zdržel se? Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Ne, přijato. Opravuje se paní předsedající. Čtvrtá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijato. Pátá část. Pro? Proti zdržel se, přijato. Odstavec 2, 3, kdo je pro? Pozměňovací návrh číslo 3, pro, proti, zdržel se, přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 1, Ústní návrh 1. Pro, proti, zdržel se přijato 4. Pro, Odpadá. Pět pro, proti, držel se přijato. Šest pro, proti, držel se zamítnuto. Sedm pro, proti, držel se přijato. Osm pro, proti, držel se zamítnuto. Devět pro, proti, držel se přijato. Deset pro, ne, odpadá. 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 12 pro, proti, zdržel se, nevím. Hlasujeme elektronicky, hlasování je zahájeno, je to pozměňovací návrh číslo 12. Hlasování je ukončeno. Přijato. 13 pro, proti, zdržel se přijato 14 pro, proti, zdržel se přijato 15 pro, proti, zdržel se přijato 16 pro, proti, zdržel se přijato. A nyní konečné hlasování elektronicky. Hlasování je zahájeno. Uzavřeno. Přijato. Dále. Resolution. <coughs> Dostáváme se k usnesení. Je to příspěvek k rozvoji a tak dále, čili opět je to Eva Jolie. OK. Alors, paragraf numéro 1, amendement. Takže jednička. Je to 8 ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že jsme to přijali, ale ověříme to, takže budeme hlasovat elektronicky druhá část, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Devítka. Opět ve dvou částech promiňte, ve třech částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část. Alors, deuxième partie. Druhá část, ještě jednou, zahájí hlasování. Ah oui, adopté. Mais faut le... Schváleno, ale prosím vás, abyste zvedali ruce. Třetí část pro, proti, zdrželi se, opravdu nevím, takže zahájí hlasování, třetí část. Končím hlasování. to. Desítka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Jedenáctka, dvě části, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Myslím, že ano, ale můžeme to ověřit. Dobře. Čili jedenáctka, druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Viděla jsem to správně. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Zahajuji hlasování. 14. Končím hlasování. to. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16. Dvě části. První část proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že jsme to zamítli. Ověříme to? Ověříme to. Elektronicky. Zahajuji hlasování. Druhá část. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmnáctka ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti. Hmm, opravdu nevím. Takže toho věříme. Druhá část elektronicky. Musíte zvedat ruce. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Osmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 3, 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. 21. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 jsou tu úvodní ustanovení ve dvou částech. Dvojka, první část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Druhá část, zahájí hlasování pouze u druhé části. Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, opravdu nevím. Takže elektronicky to ověříme. Zahajuji hlasování trojka. Končím hlasování. Přijato. Čtyři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to. Ehm, bylo to velice těsné, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pětka ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. Šestka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Sedmička pro. Proti. Zdrželi se to. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o usnesení elektronické ve dvou částech. Ne? Takže ne, to není možné. Usnesení elektronicky. Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 proti dvěma, takže přijato. No a nyní. A nyní budeme je to kontrola, rozpočtová kontrola Evropské unie finanční pomoci v Afganistánu.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 La situation... Čili, budeme hlasovat. Nechám vás ještě chviličku se vypovídat. Pan German si chtěl trošku protáhnout nohy. Počkáme. La situation des... Takže je to situace žen ve válce. Nous allons maintenant considérer le projet d'avis znamená, že se podíváme na návrh paní Gréze, je to stanovisko, my zde máme vlastně přidružené stanovisko, jde o ochranu žen proti všem formám násilí, ať už je to hm, sexuální násilí, to znamená v průběhu válek, poválečný konflikt, ale zároveň i účast žen ve všech aktivitách, které jsou propojeny s prevencí konfliktu, válečných konfliktů, rekonstrukce po válečném konfliktu je to velice zásadní stanovisko, které je velice důležité. Jde o mm, samozřejmě citlivý přístup k postoji mezi ženami a muži. Dále je to záležitost, která se dotýká i celkového rámce z eh, rozvojové pomoci Evropské unie. Čili nyní bych poprosila zpravodajku, aby nám představila v deseti minutách své stanovisko. Děkuji. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající tomto stanovisku, ve kterém hovoříme o ženách ve válečných konfliktech, bych ráda zmínila následující věc. V podstatě se to dotýká rozpravy, která probíhala u nás eh, i v našem výboru v loňském roce a která pro nás eh, znamená opravdu veliký význam. Je to zajímavá záležitost, protože v podstatě jsme se snažili už o realizaci od začátku našeho volebního období, o transversalitu v této oblasti, to znamená mezi jednotlivými výbory. A já si myslím, že v podstatě tato záležitost žen ve válečných konfliktech, to se nedotýká pouze výboru pro mm, záležitosti žen, ale rovněž i našeho výboru. Já si myslím, že to platí i pokud jde především teda o sexuální násilí, různé konfliktní válečné uh, situace i po válečných situacích, kde opravdu si musíme uvědomit a zabývat se otázkou postavení žen, především pokud je o prevenci konfliktu. Čili ten dokument, který máte k dispozici, který máte k dispozici, ano, pro, pro, promiňte, já jsem jenom chtěla, promiňte, já jsem se ještě chtěla trošku mm, zde trochu zorganizovat. Ovšem dokument, který máte k dispozici, to je dokument, který přichází s různými doporučeními v této oblasti. Vy už jste se o tom zmínila. My se snažíme o posílení tohoto přístupu, to znamená, abychom vzali v potaz situaci žen v těchto těžkých situacích. Je pravda, že Evropská unie Eh, se již angažovala rozsáhlým způsobem v této oblasti. Můžeme citovat různé příklady, například strategie Evropské unie pro rovnost mezi muži a ženami 2010 až 2015. To je velice důležité. Paralelně to probíhají s usnesením OSN, které se zabývalo stejnou problematikou. Ovšem, já si myslím, že je zde určitá výzva možná, je to silné slovo, ovšem v podstatě ta reakce je taková velice roztříštěná reakce nebo vůbec eh, nějaké řešení je zde veliká výzva, to znamená ta koherence, kterou bychom chtěli dosáhnout v celé této oblasti. Je to veliká výzva a Dále je to zároveň i akce na straně vnější služby, čili chtěli bychom jaksi skoordinovat různé pilíře vnější akce, ať už jde o mm, rozvoj nebo řízení krizových situací. Čili v podstatě asi vidíte, co chci, o čem hovořím. Samozřejmě, že peníze to je jedna ze zásadních záležitostí, na které musíme brát zřetel, musíme posílit finanční zdroje, tak abychom dosáhli větší rovnosti mezi muži a ženami, především pokud jde o finanční nástroje, které máme k dispozici pro rozvoj. Podíváme-li se na různé zprávy, které máme k dispozici v tomto ohledu, vidíme, že ten přístup k této problematice nebere v potaz dostatečným způsobem, nebo alespoň si myslím, že se nedívá tímto úhlem, o kterém chci hovořit, to znamená to zaměření na situaci žen. V tomto dokumentu se můžete podívat i na různé návrhy, které zde máme, to znamená zlepšení různých indikátorů, ukazatelů a určitá opatření, která by nebyla pouze kvantitativního, ale i kvalitativního charakteru. To znamená, že hovoříme opravdu nesmírně citlivém tématu, tématu, u kterého nejde pouze o nějaká globální čísla, ale spíše o ten kvalitativní přístup, který je důležitý, to znamená ta otázka um, rovnosti žen a mužů, o kterou nám jde. Než dám prostor kolegům a kolegyním k tomuto tématu, ráda bych ještě zdůraznila důležitost různých delegací Evropského parlamentu a zároveň je tu potřebu lepší vzdělávání našeho personálu, našich delegací, aby si uvědomili tuto problematiku rodové rovnosti. Já již nebudu zdržovat déle, myslím si, že ty hlavní body už jsem zmínila především v písemné formě a nyní dám prostor kolegům a kolegyně. Děkujeme, paní kolegyně, říká paní předsedající. A nyní paní Kretu má slovo. Děkuji za slovo. Ráda bych rovněž poděkovala zpravodajce paní Grez za tuto, toto stanovisko v této důležité oblasti situace žen ve válečných konfliktech, to je, my to, my to opravdu velice ceníme. Ovšem některé konkrétní záležitosti bychom se chtěli ještě zúraznit. Myslíme si, že bychom měli věnovat pozornost mainstreamingu v rodové oblasti v různých strategických dokumentech, které se dotýkají jednotlivých zemí a které zpracovává Evropská služba pro vnější činnost. A zároveň bychom měli mít v rámci delegací se třetími zeměmi konkrétní skupiny lidí, kteří by se věnovali této oblasti a zároveň abychom to měli začleněno do finančního nástroje pro rok 2014-2020. Možná bychom se měli zabývat i ustanoveními konkrétními ohledně mm, ochrany žen proti znásilňování nebo jiných útoků. Mm, útokům. Dále je to mm, těhotných, mladých matek, poskytování potravin, evakuačních potřeb, sanitárních potřeb tak abychom zabránili například i přenosu eh, sexuálně přenosných nemocí eh, dále. Je, jsou to a zahrnout to do finančních nástrojů pro období 2016-2020. Možná by bylo dobré zdůraznit i to, že, od, že jsme proti bráně rukojmích žen, že bychom měli volat po Um, větších postizích, pokud eh, dochází k únosům žen, které se využívají jako lidské štíty. Zároveň voláme potom, aby Mezinárodní trestní tribunál se věnoval této problematice. A abychom využívali opravdu modelové potrestání těchto lidí v těchto situacích, například v Kongu, v Ugandě, v Středoafrické republice, v Darfuru, v Sudánu, čili měli bychom požadovat lepší koordinaci i s Mezinárodním trestním tribunálem. Zároveň zdůrazňujeme eh, potřebu informace o těchto eh, unešen, eh, o těchto lidech, kteří byli uneseni, to znamená mm, zlepšení informovanosti o těchto lidech na mezinárodní scéně. Děkuji, děkuji za, za slovo a za možnost vystoupit s tímto příspěvkem. Děkuji, pan Martinez má slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já si myslím, že zde máme před sebou velice zajímavou zprávu a myslím si zároveň, že toto téma je velice zásadní, velice důležité. A je proto naprosto na místě, eh, že paní Kres k tomuto tématu zaujímá postoj, jaký k tomu zaujímá. Náš výbor jednoznačně musí v této věci hrát vážnou a významnou roli. Máme k tomu hodně co říct. A bylo by, myslím, poněkud nebezpečné myslet si, že toto je pouze záležitost pro výbor pro ženská práva a rovnost. Týká se to i nás a myslím si, že by k tomu měli vypracovat stanoviska i ostatní výbory. Všichni víme, že eh, ženy se do situací popsaných zde dostávají často a že jsou vlastně dvojitými oběťmi. Jednak jsou obětmi války jako lidé, podobně jako muži nebo kdokoliv jiný ve stejné situaci, kdo musí válku zažít. Ale jak je eh, řečeno a bylo mnohokrát zdokumentováno, ženy jsou obětmi i jako ženy těchto situacích. Jsou to oběti jako matky, oběti ve své roli jako pečovatelky o starší rodinné příslušníky a děti. Takže, jak říkám, ženy jsou mnohonásobnými odbětmi válečných konfliktů. A je zcela jasné, Stále více si uvědomujeme, a to je dobře, že dochází k genderovému násilí jako jedním z pr- jednomu z prostředků války. Je to vlastně způsob výplaty žoldáků i v některých konkrétních situacích. A netýká se to pouze Afriky. E, objevují se nám války, například ještě před několika desetiletími v Evropě, kde byla situace žen úplně stejná, jako je současná situace žen v afrických zemích. Docházelo k systematickému znásilňování ženské populace, které se používalo jako zbraň armádami jednotlivých států. A proto chci paní Gres pogratulovat, eh, poblahopřát k tomuto úsilí těšíme se na úzkou spolupráci s ní při vypracovávání této zprávy. Ale jedna věc tu chybí a myslím si, že by neměla být opomenuta, protože je důležitá pro Evropskou unii, a to je úzká spolupráce s OSN. Protože pravdou je, že toto je jedna z oblastí, kde OSN vyvíjí velice intenzivní činnost. A já bych řekl, že tato aktivita by měla být středem našich zájmů, protože OSN již dosáhlo určitých úspěchů v boji s těmito zločiny. Já se v této oblasti také poměrně dlouho pohybuji. Faktem je, že OSN se soustředuje zejména na konflikty v Africe, ale podobná situace se objevuje například i v Kambodži v nedávné minulosti. Měli bychom proto podporovat činnost OSN, protože to eh, této činnosti prospěje a dodá to další váhu naší vlastní zprávě, kterou paní Kres vypracovává. Věřím, že ji podpoří velká většina, možná dokonce bude podpořena jednohlasně. Děkuji mnohokrát a nyní bude hovořit paní Štěna Bestan. Ja, herzlichen Dank auch äh, für diesen äh, wichtigen... Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Äh, i já chci poblahopřát k velmi dobré zprávě, jak říkal už můj předřečník. Já chci podotknout dvě věci. Eh, jednak občanská společnost, to znamená podpora místních a občansně společenských skupin, to by mělo hrát významnou roli, zejména podpora eh, ženských spolků a spolků, které mají genderově specifickou agendu musíme vybudovat eh, nekomplikované struktury podpory, to je velice důležité v krizových regionech, kde chybí určitý stát, státní aparát, je to ještě důležitější, protože tyto organizace často plní i kontrolní funkci. Zde jsou proto důležité rozvojové projekty žen pro ženy. Takové projekty musíme iniciovat, protože ženy jako takové nejsou pouze Eh, něžné pohlaví, aby se tak řeklo, dovedou být velice silné. Další věc, eh, přístup žen k vlastnictví pozemků. Po konfliktech eh, se objevuje mnoho žen, zejména vdov, které mají obrovské problémy s tím navrátit se do své vlasti a získat tam případně nějaké pozemky. Jednak to souvisí s, roli, s konkrétní rolí žen v některých společnostech a jednak ke sporům, které mohou v pozemkové oblasti vznikat po konfliktech v konkrétních zemí. To samozřejmě souvisí se strukturou společnosti, ale já si myslím, že zde můžeme vidět i šanci na pomoc dané společnosti tak, aby ženy měly stejná práva v přístupu k pozemkům. Zde samozřejmě musíme vyžadovat aktivitu zejména od místních rozhodovacích orgánů. Možná bych měla zmínit ještě dvě věci. Jednak eh, podpora iniciativ eh, pro nominování ženských politických kandidátek. A za další, nesmíme zapomínat na to, že bez mužů to také nebude fungovat. Takže i muže musíme mobilizovat na vhodných rovinách. I oni musí chápat, že eh, vyšší podíl žen na společnosti bude znamenat prospěch pro, všech pro všechny. já doufám, že budeme mít ještě dost času pro eh, připravení vlastních návrhů, ale ještě jednou vám děkuji. No, madame Tiu. Děkuji a nyní bude hovořit paní Teuterus. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já chci říci, že to, o čem se dnes mluví, je velice důležité. Chci poděkovat paní zpravodajce a chci jí poblahopřát k dobré práci. Ale ještě něco tu chybí. A to jsou konkrétní podmínky ve válečných konfliktech a konkrétní situace žen v těchto konfliktech. Jako výbor pro rozvoj úzce eh, souvisíme s procesem demokratizace rozvojových zemí a s budováním demokratického vzdělávacího systému. To je, myslím, také velice důležitá věc, kterou nesmíme opomínat. Co se děje ve válce? Už od samého začátku každého válečného konfliktu jde samozřejmě o barbarské porušování lidských práv a práv žen Faktem je, že ženy jsou znevýhodněny mnoha faktory, například tím, že mají přímou zodpovědnost za své děti a jde eh, obecně i o obecnější problémy. Eh, lidé jsou více nemocní, to je jenom jako jeden příklad. A eh, když k takové situaci dojde, tak je potřeba, aby především ženy měly přístup k příslušným Eh, službám, například zdravotnickým. Často se také stává, že jsou ženy nuceny vzít do ruky zbraň. Eh, samozřejmě to není eh, hlavní předností žen, že by se měly nějakým způsobem chápat zbraní a bojovat. Ale měly by mít dostatečné prostředky na to, aby byly schopny bránit svou rodinu, bránit své děti to by se mělo v té zprávě ještě eh, rozvinout. A paralelně s tím bychom měli ještě přehodnotit, zkontrolovat, zda by nebylo vhodné vyzvat eh, konkrétní země k podpisu příslušným úmluv OSN, pokud jde například o sexuální násilí vůči dětem Případně bychom mohli ještě rozvinout ideu vybudování institutu, který by se zabýval podpůrnými prostředky pro ženy. Děkuji. Merci beaucoup. La parole est à... Děkuji mnohokrát. Pan Kašman bude hovořit. Děkuji, paní předsedkyně. Kolega na, po mé levici se snaží přilákat pozornost sekretariátu eh, ale já jako jeden z mužů v tomto výboru chci Eh, přidat své obavy k těm, eh, o kterých už zde bylo hovořeno. Je to téma, které se týká každého z nás. Eh, vidíme zde rostoucí téma kolektivního znásilňování a takzvaného korektivního znásilňování vůči lesbičkám, k kterému dochází v postkonfliktních situacích potřebujeme vybudovat prostředky, které nám pomohou v boji proti tomuto závažnému tématu. Zejména potřebujeme prostředky pro již mírovou situaci. Eh, ženy se často zneužívají ve válce a naopak po skončení válečného konfliktu se na ně spoléhá, že dokážou znovu vybudovat celou společnost, rodinami počínaje a státem konče. Eh, pan Bermans SVČ Eh, hovoří o tom, že potřebujeme eh, zástupce EU, který by se těmito tématy zabýval. Já se velice divím tomu, že v našem výboru není nikdo, kdo by se zabýval výhradně genderovou rovností a genderovou identitou. Možná, že to není na místě, ale mně zkrátka připadá, že toto je tak důležité zásadní téma. Konec konců neustále se hovoří o nediskriminaci a genderovém mainstreamingu, ale kde je tento jeden hlas z Evropské komise? Takového to zástupce bychom potřebovali. Zkrátka, my zde pouze znovu objevujeme Ameriku, podstatě pokaždé, kdy se setkáváme, ale přitom hovoříme o naprosto zásadních hodnotách Evropské unie. Takže jedna, jednu, na, na jednu věc se zeptám, prosím, proč se v rámci kolegia komisařů ignoruje to, že stále ignoruje to, že stále zde není žádný zástupce, který by se tímto tématem zabýval. E, potřeba peněz zde v podstatě není. Máme celou řadu bývalých diplomatů a mm, věci znalých lidí, kteří by se i sami rádi zabývali e, touto věcí, kteří by byli rádi vysokým zástupcem pro e, genderovou rovnost, genderovou Eh, rovnoprávnost. Zkrátka ten požadavek na SVČ zde je. Paní Eštnová tvrdí, že nemá fyzické zdroje, eh, které by tuto potřebu eh, uspokojily. Takže já si myslím, že nejlepší je rozpo, rozprostřít celou naši práci a někoho, někoho zvolit jako tohoto zástupce. Já už jsem to říkal, když jsem byl zvolen do Evropského parlamentu. Podle mého názoru je naprosto nepřijatelné, že se na začátku mandátu nevolí eh, stálí zpravodajové, kteří by se zabývali mimo jiné tématy genderové rovnosti, genderové identity, nediskriminace podle článku 13, nyní tedy eh, článku 19 smlouvy o fungování Evropské unie. Pokud tyto hlasy které budou zdůrazňovat naše hodnoty a budou je důsledně zastupovat i legislativně a činnostmi, kde to bude nutné, znamená to, že jsme pouze trh, že budeme pouze hospodářské společenství, a to prosím hospodářské společenství, které hospodářsky selhává. Co nám pak zbyde? Vůbec nic. Děkuji. Monsieur Berman, c'est à vous. Pan Berman, máte slovo? Já se opravdu domnívám, že situace žen v těch válečných zónách je tak závažná. My víme, že většina v těchto zónách eh, to jsou právě ženy a děti mezi civilním obyvatelstvem. A právě se zaměřují explicitně na tyto oběti právě proto, aby terorizovali národ. Mezinárodní tribunál se tím zabývá, ale myslím si, že by bylo nezbytné, aby Evropská unie jmenoval zvláštního zástupce, tak jak to řekl Michael, který by se konkrétně zabýval touto otázkou. Existuje celá řada finančních nástrojů, existuje celá řada politických oblastí, které jsou pokrývány Evropskou unii, které souvisejí s touto situací žen v těch konfliktních, konfliktních zónách, že jmenování zvláštního zpravodaje je zdůvodnitelné. A hlavním cílem by měla být koordinace akcí právě na ochranu žen. A Evropská unie by samozřejmě měla být příkladná v této oblasti. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Zaborská. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že toto téma bylo již rozebráno z různých pohledů. Je to už druhá zpráva výboru pro práva žen na toto téma. I v minulém volebním období se přijala podobná zpráva. Možná, že to má trochu chybu z hlediska iniciativní zprávy. Důsledky, které vyvodíme, nejsou pro nikoho závazné. A já mám takový pocit, jako kdybychom se stále točili v začarovaném kruhu. Není to jenom druhé volební období. Po více volebních období jsme přesně pojmenovali problémy, které ženy zažívají ve válečných konfliktech. Ale pokud to není horší, tak je ta situace stejná. I já zde cítím určitou bezubost těch našich přijatých dokumentů. Určitě, pokud budou válečné konflikty, a tady bylo již připomenuto, že tyto konflikty byly také v Evropě, ale většinou jsou v rozvojových zemích, tak po tu dobu ženy budou trpět. Je to permanentní problém. Ale přesto, že tady byly rezoluce OSN a několik dokumentů Evropského parlamentu, situace se nemění. A žena trpí ve válečných konfliktech na několika frontách, ať už jako matka nebo oběť sexuálního násilí, jako žena, která se musí starat o domácnost, která také možná zůstane sama po skončení válečného konfliktu, protože její manžel nebo partner zahyne během tohoto konfliktu. Možná bychom v tom našem stanovisku mohli připomenout některé tyto specifické situace, upozornit na ně. A úplně na závěr i v rámci toho osvobozujícího jara v některých arabských zemích viděli jsme, že ne, ženy se postavily do čela tohoto osvobozujícího boje. A nemohu nespomenout a ocenit, že jemenská žena dostala minulý týden Nobelovu cenu za mír právě v souvislosti s jejími aktivitami ve válečném konfliktě. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nyní bude hovořit paní Erina Volpis za komisi, pokud si to přeje. so my name is Elena Volpi from... Uh, Děkuji. Já zastupuji Devko, jsem Elena Volpi, pracuji v Evropské komisi. My vítáme tuto zprávu a sílíme veškeré závěry. My jsme měli příležitost předložit naše připomínky předem, především v těch záležitostech, které zdůrazňují důležitost podpory žen, ženských organizací, genderových um, různých organizací, tak abychom opravdu ženám poskytli dostatečné pozice ve vyjednávání, například při budování míru a tak dále. Samozřejmě, že chceme bojovat proti násilí sexuálnímu, genderovému a tak dále. Ráda bych chtěla říci, že my děláme rovněž hodně na straně komise, tak abychom posílili akce v této oblasti. Asi víte o tom, že v roce 2010 Rada přijala akční, genderový akční plán pro Evropskou unii, v, to znamená posilování pozice žen v této oblasti. Hovořím o tomto plánu, o tom akčním plánu, protože je zde mnoho cílů, různých indikátorů, které jsou spojeny s mobilizací lidských, finančních zdrojů, budování kapacit, jednak s cílem realizovat rezoluci 1325 OSN, která rovněž se zabývá bojem proti genderovému násilí. Pokud jde o nějaké konkrétní programy, máme zde čtyři konkrétní projekty. Jeden projekt, který financuje Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva. Toto je program, který se nazývá Women Connects Across the Conflict, který má k dispozici 1 milion eur a pokrývá, je to vlastně takový transregionální program Jižní Asie, Pakistán, Afganistán, Jižní Kavkaz, Gruzie, Azerbajdžán, Arménie a Tačikistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán ve střední Asii. Je to program, který pokračuje, který neustále běží a hlavním cílem je podpora jednotlivých kroků a aktivit různých um, ženských organizací, advokátů v této oblasti a je to až do roku 2025, to znamená různé aktivity, které se týkají i řešení válečných konfliktů a tak dále. To je důležité. je to nástroj pro stabilitu, který pokrývá jiný program, který nyní připravujeme. Je to program, promiňte, já jsem se ještě zapomněla zmínit o tom, že um, zde máme ještě program, který připravuje UNDP pod záštitou OSN. I ten první program teda připravovala, zaštitovala OSN, no to jsem se zapomněla zmínit. A v tomto druhém programu máme k dispozici 1,5 milionu eur, které by měly být k dispozici od akčního plánu pro rok 2000, od roku 2012 pod nástrojem pro stabilitu. Hlavním cílem je posílení kapacity, koordinace EU a OSN v rámci realizace rezoluce 1325. Je to takový komplexní přístup v této problematice. Toto jsou dva naše hlavní programy a jedním z cílů Evropského akčního genderového plánu bylo maximalizovat naše tematické programy, včetně Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, ale i jiné tematické programy a nástroje, mobilizovat místní zdroje, tak abychom na jedné straně implementovali tu rezoluci 1325, ale zároveň, abychom realizovali naše hlavní směry EU pro boj proti násilí, proti ženám, dívkám, diskriminace žen a dívek. Čili k tomu dochází a v současné době, promiňte, kdybyste to mohla, prosím, ještě trošku urychlit, protože opravdu jste měla jenom dvě minutky, musím vás poprosit, abyste to urychlila. Ano, čili v podstatě se díváme na první výsledky prvního roku tohoto akčního plánu, zabýváme se různými konkrétními iniciativami na místní úrovni prostřednictvím těchto tematických programů. Děkuji za slovo. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo paní Kres na závěr. Děkuji. Děkuji, že dostávám opět slovo. Děkuji zástupkyni komise, že připomněla jednotlivé programy, které probíhají ale hlavně vidím, že tato diskuze byla velice bohatá a přinesla mnoho informací. Dobře jsem zaregistrovala, že je nutné přes existenci těch probíhajících programů klást mnohem výraznější důraz, jak eh, to připomněli moji kolegové, na situaci žen v těch válečných konfliktech. A také jsem samozřejmě zaznamenala všechny body, které bychom měli připojit do této, začlenit do této zprávy, zvláště to, co řekla paní Kretu ohledně znásilňování a prostituce a dále lékařské aspekty. Pan Martinez také připomněl, jakým způsobem jsou zneužívána tato znásilnění jako zbraň ve válečných konfliktech. I to tam musíme začlenit. Zazněla tady celá řada konkrétních návrhů, například spolupráce s OSN. Možná bychom měli také výrazněji podpořit občanskou společnost v tomto ohledu. Byl tady zajímavý přístup, podle kterého je nutné vnímat ženy nejenom jako oběti a z hlediska ochrany žen, ale musíme je vnímat také jako důležité aktéry v znovu vybudování země. To je zajímavý přístup. Dále zde zazněl následující návrh a myslím si, že by bylo vhodné, abychom se na něj zaměřili. A sice návrh, aby ženy měly právo na držení půdy. V Evropě je to samozřejmost. Ne vždycky tomu tak bylo a možná, že tomu tak není všude. Ale je to opravdu zajímavý bod. A nakonec Pan Kašman zde předložil podle mého názoru velice zajímavý návrh. A sice, nevím ještě v jaké formě, ale bylo by vhodné mít vysokého zástupce, který by se věnoval těmto konkrétním otázkám. Co tedy vyvozuje z této diskuze? Pak udělám také ten malý návrh v souvislosti také s jmenováním jemenské ženy a také byla žena z Liberie, které, eh, která byla vyznamenána. To ukazuje, že v těchto situacích ženy sehrávaly důležitou roli. Možná, že určitý okamžik bych mo- bychom mohli přijmout tyto laureátky. Takže jaký je závěr? My zde máme návrhy, je tady mnoho nápadů, které byly předloženy ale ta zásadní otázka spočívá v tom, jak učinit tato rozhodnutí závaznými, jak učinit tyto návrhy závaznými. A to je záležitost, kterou ještě musíme dotáhnout. Děkuji vám. Samozřejmě jsem ochotná přijmout veškeré vaše pozměňovací návrhy a další připomínky. Děkuji. Lhuta vyprší v 17 hodin dnes večer pro eh, předložení pozměňovacích návrhů a 7. listopadu eh, budeme opět hovořit o této záležitosti. Máme menší spoždění, ale teď přejdeme k prezentaci zprávy situace v Jižním Sudánu. Víte, že tam byly spravodajové eh, zástupci EU a také členové AFETu. Jistě víte, že delegace naší, našeho výboru se skládala z Patry Styroliena a z Nicolo Rinaldi. Navštívili Jižní Sudán. Víte, že 9. července 2011 se Republika Jižního Sudánu oddělila od Severního Sudánu po desetiletí bojů a přistoupili k této nezávislosti. Víte, že uznání eh, této nezávislosti je stále velkým problémem. Humanitární situace je obtížná, také vymezení hranic je stále předmětem eh, dosti prudkých střetů. A stále není ještě vyřešena otázka výnosů eh, z ropy a rozdělení ekonomických zdrojů. Paní Rosalie Marsen je zvláštní zástupkyní EU pro Sudán a Jižní Sudán. Tato zástupkyně bude hovořit poté, co nás Patrice Tyrolien seznámí s touto misí. Prosím, abyste dodrželi čas, protože máme spoždění, takže 8 minut má k dispozici pan Tyrolien, aby předložil svoji zprávu. Děkuji. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Paní zvláštní zástupkyně Evropské unie, drazí kolegové, jak víte, předsednictvo Evropského parlamentu dalo svolení k tomu, abychom červenci vyslali zvláštní delegaci do Jižního Sudánu. Já jsem měl tu čest, že jsem mohl předsedat naší malé delegaci. Pouze pan Nicolo Rinaldi mě doprovázel v té druhé části našeho pobytu. Samozřejmě, že období nebylo úplně nejvhodnější, také tam byly mm, problémy s ubytováním Nevím, jestli to byl důvod eh, té malé delegace, nicméně eh, vyjadřují určité politování na tou situací vzhledem k závažnosti a k výzvě, kterou představuje Jižní Sudán. Cílem naší delegace bylo získat informace o mírovém procesu, zmapovat potřeby z hlediska rozvoje, správného vládnutí a také prosadit eh, jaksi snahy Evropské unie v této oblasti. Třetím, než předložím svoje poznatky, chtěl bych jménem delegace poděkovat paní Marsden, která je zvláštní zástupkyní Evropské unii pro Sudán a Jižní Sudán, která nás poctila svojí dnešní přítomností. Také bych chtěl poděkovat veškerému týmu v Džubě, který přispěl k správnému průběhu této mise. Jak víte, 9. července 2011 Republika eh, Jižního Sudánu se stala 193. členským státem eh, OSN a 54. členským státem Africké unie. Je to víceméně mm, součást velkého regionu, který je nyní rozdělen na dva státy. Je to historie, která byla poznamenána velkým konfliktem. Možná je to jeden, jedna z největších výzev z hlediska budování nového státu, z celosvětového hlediska. A statistické údaje to e, podporují. 85 e, je analfabetů, pouze 50 kilometrů asfaltové cesty je k dispozici a zdravotní systém prakticky neexistuje a je tady velmi málo, asi 100 lékařů a 100 e, porodních asistentek a pečovatelek. A to v území, které je stejné jako Francie. Samozřejmě, že kmenové problémy dále existují. E, prosazují se zde zájmy některých nadřazených kmenů a víte, že roku 2010 došlo k obrovskému počtu uprchlíků a e, tato země musí ještě po řadu let používat mezinárodní pomoc a má velké potřeby z hlediska finanční a technické pomoci. Od roku 2005 Evropská unie poskytla pomoc na rozvoj více než 650 milionů eur. A co se týče humanitární pomoci, ta představuje 776 milionů eur od roku 2003. Ministři zahraničních věcí Evropské unie se v květnu rozhodli, že poskytnou dodatečnou částku 200 milionů eur, aby podpořili plán eh, rozvoje této země v dalším období. My jsme měli celou řadu bilaterálních jednání Hovořili jsme s paní Marsden, která osobně pak zde vystoupí, bude hovořit o tomto mandátu. Dále jsme hovořili také s místopředsedou nového národního schromáždění, dále s státním tajemníkem, který má dohlížet na uplatňování mírových dohod, dále se zástupcem lidských práv, s několika nevládními organizacemi a také místními občanskými organizacemi. Během jednání s paní Marzdenovou jsme se zabývali dvěma otázkami. Úlohou Číny v znovu vybudování této zemi a dále reformou e, systému bezpečnosti. Co se týče Číny, víte, že Čína má velké zájmy, to vás nepřekvapí, z hlediska ropy samozřejmě. A z hlediska mm, této otázky jsme ocenili přístup paní Marzenové, která chtěla, abychom byli opatrní a abychom se podělili o svoje poznatky, abychom dodržovali lidská práva a také ekologické aspekty v rámci eh, našeho počínání. To jsou aspekty, které nebyly zahrnuty do čínských dohod. Evropská unie podporuje reformy, které jsou nezbytné pro to, aby se tady nastolil mír a trvalá bezpečnost. To byla červená niť všech jednání s osobami, kterými jsme se setkali. Paní Marten hovořila také o nezbytnosti demobilizovat, protože víme, že nová vláda stále ještě věnuje velkou část svého rozpočtu eh, armádě, která se skládá asi ze 140 tisíc vojáků. Měli bychom tedy eh, sledovat tento proces reintegrace těchto vojáků. Měli bychom podporovat také vytváření nových pracovních příležitostí pro bývalé členy armády a zaměřit se tedy na ekonomické otázky. Co se týče institucionálních eh, přístupů eh, občanská společnost a také nevládní organizace se zmiňovaly o následujících tématech. Nejdříve o úloze parlamentu budování trvalé demokracie. Existuje byro pro podporu demokracie. Zástupci podpořili tuto delegaci a připomněli nezbytnost budovat nové instituce. Dále se hovořilo o upevnění mírových dohod. I to bylo součástí diskuze. Je tady ještě celá řada překážek, které se musí odstranit. Například vymezení hranic, dále vyřešit otázku jihosudánců, kteří e, žijí v severu a také zajistit rozdělení zdrojů, zvláště ropy. Co se týče problematiky bezpečnosti, hovořilo se zvláště o nezbytnosti demobilizovat. Situace je stále velice křehká. Stále ještě existuje aktivita některých skupin, které jsou ozbrojené, dále jsou zde také uh, Eh, cizinci, kteří eh, pracují pro Ugandu a to vytváří velice obtížnou bezpečnostní situaci. OSN mělo velice zajímavou iniciativu, to znamená podpořit hm, postupy, kdy část výnosů z ropy by měla být využita do zaměřených projektů na budování státních infrastruktur. Samozřejmě, že o těchto otázkách se hovoří velmi často a je nutné také zajistit, aby eh, obyvatelé měli přístup k těm zásadním eh, zdrojům, jako je voda, zvláště v oblastech, kde se chová eh, dobytek. Naše delegace hovořila také s představiteli, kteří se zabývají lidskými právy a zde jsme konstatovali, že se nezohlednily dostatečně klíčové oblasti z hlediska nedostatku informací ohledně situace v těchto problematických oblastech. Situace, o které jsme hovořili, se bude velmi komplikovaně řešit. Je tady explozivní bezpečnostní situace, je tady skutečně hluboká chudoba a e, je nutné se snažit o definitivní řešení z hlediska rozvoje této země. Nicméně podle našeho názoru je nutné nejdříve vybudovat eh, stát, který se bude opírat o institucionální infrastruktury a pak tedy bude základem pro další rozvoj. Zdroje podobě ropy a nerostných surovin mohou představovat i určité riziko, protože ekonomické podmínky jsou zde prakticky neexistující a je zde obrovský zájem o tyto zdroje. Je nutné bojovat proti korupci a zajistit eh, dobrou zprávu státních záležitostí tak, aby to nebrzdilo rozvoj tohoto státu. Tento stát eh, potřebuje bezvýhradnou podporu mezinárodního společenství, zvláště ze strany EU tomto ohledu, jak na úrovni jihosudánských sudánců i v různých lokalitách, jsme konstatovali, že je nutný dialog a partnerství. Víte, že Jižní Sudán v blízké době podepíše dohodu s Kotonu a to bude jistě velmi důležité z hlediska podpory parlamentní demokracie v rámci také paritního parlamentního schromáždění. Děkuji za vaši pozornost. Děkujeme, pane Tyroliene. A nyní poprosíme rovnou paní Marsen. Máte pět minut. Um, well, thank you very much, and I very much... Děkuji, děkuji za slovo a vítám tuto zprávu Evropského parlamentu delegace, se kterou jsem se mohla sejít v Džubě. Vysoký představitel zúčastnil, se zúčastnil i oslav v Džubě 9.7. oslavy nezávislosti, tak aby poblahopřál Jižnímu Sudánu a jemu lidu k této nezávislosti, se vyhrané nezávislosti a zároveň, abychom zaručili naše závazky partnerství vůči tomuto novému státu, tak aby to byla mírová, prosperující země, která byla schopna pokryt potřeby a očekávání svých lidí. Rovněž vyjádřila naše mm, naši naději v tom, že lid Jižního Sudánu se rovněž um, přikloní k pluralismu, k demokracii, že vytvoří inkluzivní společnost, která je založena na respektu lidských práv a právním státu. Tři měsíce po nezávislosti prezident Salvakia si myslím, že zahájil kvalitním způsobem vytvo, vytvoření nové vlády, takový vytvořil nový program, vládní program ta dnů, zaží se, aby došlo i za zapojení ze strany mezinárodních organizací. Ovšem je zde mnoho různých výzev před touto novou vládou, především řešení mm, naléhavých problémů, nedostatek kapacit, eh, které by umožnily boj proti korupci, proti závažným problémům, kmenové násilí a například i absorbování um, lidí, kteří se vrací ze severu Dále jsou to problémy s rostoucím cen potravin, ropy, dále je to nová měna, komerční blokáda na severo-jižních hranicích a samozřejmě humanitární výzvy, obrovské humanitární výzvy spojené s potravinovou bezpečností a s vysídlenými lidmi obrovským počtem v Kordofánu a ve státu Modrý Nil. Dále je zde násilí s severem, které, nebo teda napětí, které mm, probíhá i v oblasti vysílených lidí v rámci našeho komplexního programu k Sudánu k Jižnímu Sudánu se EU snaží vyzývat Kartum i Džubu, aby vyřešili mírovým způsobem tyto konflikty. Evropská unie hrála velice důležitou roli v této oblasti, především pokud jde o humanitární, rozvojovou pomoc, budování kapacit, posílení občanské společnosti a posilování pozice žen. Máme společné různé programy, projekty členskými státy, které se snaží poskytovat pomoc koherentním způsobem. Naším cílem je vytvořit nový, eh, nové dokumenty, které by se zabývaly strategickým rozvojem v různých oblastech, především vzdělávání, zdravotnictví, řízení vodních zdrojů, spravedlnost, rozvoj venkova, rozvoj městských oblastí. Jsme v kontaktu s vládou Jižního Sudánu, snažíme se o vhodné aplikování, včasné aplikování kotonské dohody, jakožto rámce naše, naší dlouhodobé podpory. Já jsem i v úzkém kontaktu eh, s vládou Jižního Sudánu. U nás i v době. Samozřejmě, že její členství v Kotonu umožní strukturovaný dialog s novou vládou v Jižním Sudánu. Ve stávajícím období Evropská unie bude neustále pokračovat v práci s OSN na podpoře Jižního Sudánu a jejich vlády v rozvoji státních eh, institucí, budování míru, tak jak to požaduje Rada OSN na základě mandátní rezoluce a zároveň se budeme snažit pomáhat um, jižní um, vládě, um, samozřejmě vše na základě um, určité odpovědnosti, kterou mají obě dvě strany. Zároveň doufáme, že se budeme moci zapojit i do mezinárodní konference v Washingtonu, která proběhne v Jižním Sudánu v letošním roce. Potřebujeme dostatečné kapacity na místě, tak abychom zajistili to, že budeme důvěryhodným partnerem. Náš úřad v Džubě by se měl um, přetavit v plnohodnotnou delegaci. Snažíme se posílit naše zaměstnance, počet zaměstnanců, tak abychom měli dostatečné kapacity a realizovali naše ambiciozní cíle. Evropský parlament může hrát rovněž důležitou roli v posílení demokratických institucí přímo na místě, tím, že budeme rozvíjet kontakty s legislativním schromážděním Jižního Sudánu. Budeme se zaměřovat na, samozřejmě na Jižní Sudán, to je dobře, ovšem ráda bych zdůraznila to, že situace i na severu, i na jihu vyvolává obavy, je to neustálý konflikt v Kordofánu a ve státě Mudrý Nil, který je závažný. Více než 300 tisíc lidí eh, bylo vysídleno v Nubských horách a mezinárodní humanitární organizace nemají možnost přístupu k těmto lidem. Doufám, že Evropský parlament rovněž nalazne dostatek času pro diskusi o situaci v této části Jižního Sudánu. Děkuji. Děkujeme. A nyní, pane Tyroliene, chtěl byste ještě na závěr k tomu, promiňte, já se omlouvám, ještě zde máme paní Veroniky de Kaiser, já jsem na vás úplně zapomněla. Děkuji za slovo, paní předsedající. Mé otázky v podstatě se zabývají mm, nebo směřují především na paní Marsen, protože ta má určitě informace, které jsou aktualizované, které jsou nedávné. Ta zpráva, kterou připravil party, náš kolega Patrice Tyrolien, ten v podstatě se zabýval tu situaci v konkrétním okamžiku. Myslím si, že je opravdu úžasné, to, že Evropský parlament navštívil tuto zemi, paní Martens už se o tom zmínila, měli bychom podporovat tuto mladou demokracii, podpořit i naše podpojení s jejich schromážděním legislativním. Samozřejmě to už je první krok po nezávislosti, ovšem samozřejmě čekají nás další aktivity, které musíme udělat v tomto ohledu. Já osobně jsem nesmírně spokojená mm, s tím, že budeme mít i strategické dokumenty k dispozici, ve kterých budeme vidět různé, řekněme, oblasti konkrétní, ve kterých bychom mohli pomoci Jižnímu Sudánu, to znamená vše vypíchnutí tematické které bude důležité v tomto rozvoji této mladé země. Je důležité, abychom to plánovali strategicky. To jsou záležitosti, které nejsou jednoduché. Dovolte dvě otázky, které mi vyvstaly, jak se nyní. První jak to vypadá, pokud je o přípravu? Jaká je etapa přípravy ústavy? Já vím, že vůbec celé ta legislativní práce, která vyvolala určité napětí, drobné napětí, řekněme, mezi vládou, která je u moci v Jižním Sudánu a opozicí, která najednou měla pocit, že byla jaksi vyřazena z této legislativní práce, čili kdy bychom mohli očekávat ukončení této práce, uskutečnění vole. To je otázka, která mm, jaksi nebyla vyřešena ještě v červenci, proto bych byla ráda, kdybychom se dozvěděli něco o pokroku této otázce. A druhý dotaz, ano, Samozřejmě, pokud jde o kotonské dohody, dohodu z kotonu, ráda bych se zeptala, zda Jižní Sudán je připraven ratifikovat i Mezinárodní trestní tribunál, protože vůči Baširovi samozřejmě tam to je obrovský problém, vůči severnímu Sudánu, Samozřejmě nehovoříme nějaké dohodě, ale řekněme to, že mezi Salvakierem a Baširem došlo k gentlemanské dohodě ještě před červencem. Salvakier dokonce se zmínil o tom, že je určitým podporovatelem největším Bašira, pokud jde o Mezinárodní trestní tribunál, protože prostě si chce udržet dobré vztahy se severním Sudánem, proto se ptám, jak je to daleko. A poslední záležitost, ehm, mm, možná by to byla příležitost informovat nás, ale i například podvýbor pro lidská práva Možná bychom se mohli tím zabývat i v rámci naléhavé záležitosti ve Štrásburku, to znamená situace ve státě Modrý Nil, dále Džuba, um, pohoří, to je dramatická situace. Rozali Tensová hovořila o těch 300 tisících vysídlených, je to humanitární situace dramatická, nemáme možnost se tam dostat, humanitární situace, to katastrofa opravdu a jde o sever, na to nesmíme zapomínat. Čili mm, my jsme tam ještě neukončili tu práci v rámci Comprehensive Peace Agreement, této dohody komplexní, protože prostě nedošlo v Jižním Kordovanu ani v Modrém Nilu k referendu, neměli jsme možnost konzultovat tyto lidi, to znamená, to jsou otázky, které zůstávají nevyřešeny a které představují obrovské riziko do budoucna, čili naléhavá humanitární situace, to bych chtěla shrnout. Ano, to je jasné, ovšem jaký tlak bychom mohli vyvinout na sever? To mm, bychom se měli, ti bychom se měli zabývat. Rosalinda by nám mohla říci, zda můžeme nějak tlačit na sever, zda bychom na Bašira mohli tlačit v tomto ohledu, aby opravdu Eh, došlo k zamezení porušování lidských práv tímto způsobem a pomocí jim na cestě demokracie, jak se nečeká na další volby a tak dále. Čili to jsou Samozřejmě, protože tam, tam to jsou všechno aktivity, které jsou nesmírně důležité, které nás čekají. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní bych poprosila nejprve pana eh, Gary Duise z komise, jestli má chuť vystoupit? Ne? Ne. Dobře. Tak v tom případě bych poprosila paní Marsten ty otázky, které zde zazněly. Ano, možná ano. Ano. Děkuji, děkuji, ano, samozřejmě děkuji. Děkuji za slovo. Ta první otázka. To znamená stávající situace, jak to vypadá, příprava ústavy. Ano, byl to určitý proces, který jsme podporovali, to znamená taková, řekněme, dočasná ústava, její příprava, už bylo zmíněno to, že to vyvolalo určité určitý tlak mezi opoziční stranou a vládní stranou na Jižním Sudánu. Opozice měla pocit, že nebyla schopná hrát plnohodnotnou roli v tomto procesu. Tato dočasná ústava byla schválena ještě před 9. červencem. Další etapou by měla být příprava plnohodnotné ústavy pro Jižní Sudán. My jsme se snažili podporovat jižní vládu, aby v této další etapě věnovala veškeré úsilí zajištění revize ústavního procesu, aby to byl inkluzivní proces, aby do toho byly zapojeny všechny zúčastněné strany, opoziční strana, občanská společnost a tak dále. Pokud jde o dohodu z Kotonu, tak zde jsme v kontaktu s jižní vládou Jižního Sudánu. Snažíme se informovat o procesu, který musí akceptovat, pokud by požádali o členství v, této, v rámci této dohody. Samozřejmě, že to má své následky, protože v Kotonu se hovoří o mezinárodním eh, trestním tribunálu a římském statutu vláda v Džubě bude muset zvážit i tato ustanovení. To znamená, že je to na nich. Je to na nich zvážit eh, pozitiva i negativa toho, co by to pro ně znamenalo. Rozhodnou-li se pokračovat tímto stylem a přistoupit eh, ke kotonské dohodě. Zdá se, že tomu tak je podle našich signálů tak v tom případě jsme se zavázali, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom urychlili tento proces. Děkuji. Děkuji. A než dáme slovo panu Tyrolievovi, tak ještě velice rychle pan Rinaldi, který chtěl něco dodat. Euh, merci, madame la présidente. Euh, Děkuji, paní předsedající. Pouze opravdu doplnit některé informace, které poskytl můj kolega, pan Tyrolien. Rád bych mu poděkoval za to, že předsedal naší malé delegaci. Omlouvám se, že jsem zde nebyl v průběhu jeho prezentace, ovšem pracuji ještě v jiném výboru, který běže, ve kterém běželo hlasování a schůzka koordinátoru. Tři věci. První. Role nevládních organizací Jižní Sudán to je stát, kde státní instituce jsou nesmírně slabé, nevládní organizace mají už mnoho let eh, silnou tradicí a jejich role v současné době by měla mm, podstoupit určitou revizi, protože v podstatě poprvé zde došlo k vytvoření státních institucí státu, čili je zde mnoho podmínek, situací, které v minulosti zde nebyly, to znamená, je to výzva. Z našeho hlediska my jsme opravdu věnovali téměř celé odpoledne se setkání s těmito organizacemi budou muset vytvořit určitý, rám, určitý institucionální rámec, eh, pod, podřídit se tomuto rámci, který neexistoval. A zároveň tento nový stát Jižního Sudánu bude muset využívat jejich roli, jejich expertízu, jejich znalosti v terénu, protože to jsou v podstatě jedny z mála nástrojů přímo v terénu, které jsou schopny poskytnout eh, pomoc a mm, veškeré služby, základní služby. Další věc. Ano, problém se severem, to je i problém na mezinárodní úrovni, to znamená určité určité usmíření, protože v tomto regionu na hranicích samozřejmě je zde situace nesmírně napjatá, konfliktní situace. Tato situace na hranicích potřebuje určitý, určitou filozofii snahy vytvořit nějaké nové mezinárodní společenství v tomto ohledu. My tam samozřejmě to představuje ještě veliký problém, všem pro nás to je prioritní záležitost, měla by se tím zabývat buď teda mezinárodní eh, společenství nebo nová vláda v Čubě. Třetí věc, kterou osobně považuji za důležitou, ty obrovské zdroje, přírodní zdroje v Sudánu, to je především ropa, to víme. Proto eh, bychom měli využít i, i příležitosti, které máme z, z východního Timoru. To znamená, že bychom například měli e, výnosy z ropy, která by představovala samostatnou složku, nebyla by součástí e, rozpočtu, bylo by to transparentní využívání tohoto zdroje, finančního zdroje, byla by zde velice jasná podmíněnost, to znamená, jakým způsobem využívat zdroje přicházející z ropy a představilo by to zároveň Mm, tím způsobem i jakýsi nástroj v boji proti korupci. My jsme se setkali s místními poslanci, považovali jsme je za nesmírně v našich očích motivované v boji proti korupci. Ovšem tyto tyto finanční stroje, pokud to budou veliké finanční stroje, které budou přichází z ropy, tak to může způsobit obrovské problémy. Mezinárodní společenství Evropská unie v tomto ohledu by měla říci jasné slovo, protože zde máme dobré, dobrou praxi k dispozici, dobré mm, příklady, které bychom mohli využít, měli bychom zdůrazňovat využívání těchto osvědčených postupů i ze strany vlády v Džubě. Děkuji. Pane Tyrolian, chcete opět slovo? Mikrofon? Já bych učinil závěr. Já si myslím, že tato země je velice zajímavá a samozřejmě veškeří aktéři tohoto budování státu mají velkou vůli. Je tady obrovský potenciál, který je opravdu bezmezný, je tady bohatství surovin, je tady zemědělství, je tam hodně vody také v Jižním Sudánu. Ale samozřejmě tato země je obětí velkého pnutí a také tlaku ze strany severního Sudánu, který opravdu připravil tuto zemi o mnoho zdrojů. Takže výzva je obrovská a zasluje si, abychom na ní reagovali. Můžeme souhlasit s tím konstatováním, které bylo učiněno eh, v tom smyslu, že zatím cíle milenia nebyly dosaženy, to je tedy konstatování OSN. A je nutné tedy podmínky změnit, abychom dosáhli těchto cílů. Takže Evropská unie musí učinit z Jižního Sudánu příklad a vše musí být činěno proto, aby tento příklad se stal skutečností. Děkuji, pane Tyroliene. A nyní přejdeme na další bod, to je revize Evropské politiky sousedství. Jedná se o výměnu názorů na základě mého návrhu stanovisky věcným eh, výborem, tedy příslušným je AFET ohledně této evropské politiky sousedství. Takže pokud mi to dovolíte, já si sama sobě předám slovo a budu vás informovat o této zprávě. Víte, že je tady návrh zprávy AFETu ohledně této politiky sousedství. Tato zpráva je relativně vyvážená, takže já zhruba s ní souhlasím. Požádám ovšem AFEC, což je příslušný výbor, aby začlenil do své zprávy eh, určitá znepokojení, která nás zajímají z hlediska rozvoje, které tam chybí do posud. To je vlastně smysl mého návrhu stanoviska. Já jsem v něm zdůraznila některé důležité aspekty. Konzistentnost politik oblasti rozvoje. To se tam musí projevit jako zásadní zájem eh, našeho výboru. Připomněla bych, že se jedná o ústavní povinnost z hlediska Evropské unie z článku 208 ohledně mm, smlouvy o fungování Evropy. Jedná se o podporu politiky sousedství jak z hlediska východního sousedství, tak z hlediska tzv. jižního sousedství. A v těchto politikách musíme zohlednit tento požadavek. Ve svém stanovisku jsem zdůraznila, aby Evropská komise, také ASVČ, ESVČ zohlednili cíle rozvoje při formulování této politiky sousedství a zvláště, aby zohlednili hlavní eh, cíl, který spočívá v tom, že by se eh, eh, mělo skoncovat v konečném efektu s chudobou. Dále hovořím o migračních tocích mezi EU a mm, jižními a východními sousedy. Toto sousedství by se nemělo vnímat jenom z hlediska bezpečnosti Evropské unie, ale tyto toky by měly být analyzovány také v souvislosti se stabilním a trvale udržitelným rozvojem našich sousedů. A proto vyzývám komisi a SVČ, aby se zaměřili na ochranu základních práv migrantů a uprchlíků a aby se nezaměřovali pouze na řízení migračních toků. Myslím, že je důležité připomenout, že rozpočet eh, humanitární pomoc a pomoc rozvoje, tento rozpočet nemůže být žádným způsobem eh, nově realokován na politiku sousedství. Dále připomínám z hlediska situace na Blízkém východu, že hm, pokud máme co dočinění s rozhodnou pomocí, kterou EU přináší do zemí, eh, středního východu a zvláště UNRVA musím konstatovat, že váha Evropské unie je příliš slabá v těchto regionech. Je nutné učinit z Evropské unie skutečného politického a diplomatického aktéra v první linii na vých- středním východě. A dále bych připomněla, že arabské jaro má významný dopad na naše sousedy a na tuto politiku. Chtěla bych zdůraznit také podporu nutnost občanských společností v těchto regionech, které se vytvářejí. Ale připomínám, že tato emancipace musí být provázena budováním demokracie a také dodržováním základních hodnot EU, což je demokracie, lidská práva, zvláště konkrétní práva žen, dodržování spravedlnosti a právního státu, základních svobod, správné řízení eh, věcí veřejných a boj proti chudobě právě v těchto státech. Děkuji vám a očekávám vaše připomínky. Pane Guerrero, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Jako stálý zpravodaj pro humanitární pomoc, zpravodaj pro stanovisko Eh, výboru pro zahraniční záležitosti chci říci, že jsem si vaše stanovisko přečetl s velkým zájemem a v zásadě s navrhovaným přístupem souhlasím, pokud jde o spojení rozvoje, politiky a ESVČ. A souhlasím i se zachováním finančních prostředků pro rozvoj oproti jejich združování s prostředky pro politiku sousedství. Souhlasím také s tím, co říkáte o e, migračních tocích a protagonismu na Blízkém východě a o e, povědomí o závažných tématech v této oblasti. V rámci nejnovějšího vývoje ve světě je to nejnadějnější takzvané arabské jaro, které se objevilo jako záblesk naděje uprostřed všech hospodářských a jiných krizí. Některé společnosti, které eh, léta byly ovládány diktátory, se rozhodli vydat se cestou svobody. Zatím ještě nejsou na konci, jsou spíše uprostřed celého procesu a Evropská unie se zavázala pomoci a podpořit je v rámci procesu demokratizace. Jižní pobřeží Středozemního moře je ze strategického hlediska pro Evropskou unii velice zásadní a často si to neuvědomujeme. Je to strategická lokalita ve v oblastech, jako je dodávky energie, hospodářský rozvoj a bezpečnost. Bylo to taky v minulosti, ale nyní je to celé daleko důležitější, protože se zde začne objevovat struktura demokratických států, kterou musíme podporovat a to můžeme učinit v rámci politiky pro rozvoj. Celkový přístup Evropské unie je takový, že politika rozvoje, kterou my zde bráníme v tomto výboru, by měla být tím rozhodujícím nástrojem vnější činnosti EU. A myslím si, že to je ten správný přístup. Chci dodat ještě jednu věc, eh, kterou lze ve zprávě snad zohlednit. Něco, co se v tomto výboru objevuje často, je určité propojení, rekonstrukce a rehabilitace zemí, jako je Líbie, kde došlo k válečnému konfliktu, který vede k mnoha úmrtím a k velké destrukci infrastrukturních, infrastrukturních prostředků státu. Možná by tom, bychom mohli hovořit o tom, že tím, že určíme zvláštního zástupce pro Jižní středomoří, který by sledoval tyto demokratizační procesy, bychom měli více zahrnout i aspekt rozvoje, pokud jde pro aktiv- o aktivity pro tuto oblast. Zvláštní zástupce je pan Bernardín Leon. A pokud vím, byl by jednoznačně připraven hrát roli, která podpoří politiku pro rozvoj této oblasti. Existuje-li jedna charakteristika, která souvisí s těmito, s těmito novými hnutími, je to mobilizace mladých lidí a žen, kteří chtějí svobodné volby. Myslím si, že součástí naší pomoci pro rozvoj by mělo být posílení občanské společnosti. Zejména pokud jde o ženy a mladé lidi. Chceme rovněž pomáhat místním parlamentům, přičemž na konec tohoto roku jsou naplánovány mnohé volby. Faktem je, že ve většině těchto zemí není eh, přílišný trast zkušeností s demokracií. Děkuji. Děkuji. Bude hovořit paní Teosarius. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, to, co píšete ve stanovisku, mohu plně podpořit a blahopřeji vám k tomu. Chci doplnit ještě jednu věc, která se týká migračních toků. Je důležité to, co jste řekla vy, paní předsedkyně. Totiž to, že se nesmíme zabývat pouze krizí, musíme se zabývat i lidskými právy migrantů. Protože hovoříme-li o zemích, které jsou eh, cílovými zeměmi těchto migrantů, je třeba tuto problematiku rozdělit pro všechny evropské členské státy z hlediska financí i z hlediska práv. Není zkrátka možné, aby chudší země Jižní Evropy nesly celou finanční zátěž. Nyní bude hovořit zástupce ESVČ, pan Tremonini. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Podle mého názoru je váš návrh stanoviska eh, a debata eh, velice důležitá. Nastínují se zde důležité aspekty naší politiky. Našími cíly jsou stabilita, prosperita a bezpečnost v našem sousedství na základě společných hodnot. Společné hodnoty zahrnují například demokracii a události v rámci arabského jara nám dokázaly, že stability, bezpečnosti a prosperity dosáhneme pouze za předpokladu skutečné demokracie. To je velice, velice důležitá věc. Chci říci také to, že evropská politika sousedství má za cíl podporovat stabilitu, bezpečnost a prosperitu vytvořením takového jakoby rámce pro e, tyto podmínky tím, že podporuje občanskou společnost a instituce, které jsou zapotřebí pro fungující demokratické státní zřízení a pro zavedení právního státu, který je zapotřebí pro dosažení hospodářského rozvoje. Tím podporujeme prosperitu, což je zároveň vlastně boj proti chudobě. Takže cíle politiky sousedství EU do značné míry souvisí s rozvojovými cíly. Boj proti chudobě, já si myslím, že zde není žádný rozpor mezi těmito politikami. Pokud jde o migraci, zde je velice důležité zdůraznit, pochopit a podporovat spojení mezi rozvojem a migrací. Vážení evropští poslanci si zcela jistě uvědomují, že eh, v rámci globálního přístupu pro migraci vyjednáváme partnerství pro mobilitu v rámci DG Home v komisi. Zahajují se rozhovory zejména s Tuniskem a Marokem, s jiným a s dalšími zeměmi Jižního středomoří pro vytvoření partnerství pro mobilitu, která se zaměří na všechny tři pilíře Eh, které jsem zmínil, včetně migrace a včetně propojení mezi rozvojem a migrací. Eh, například rozvojové programy pro zdrojové země migrantů. Takže to už probíhá. Rovněž bylo zmíněno, že bychom se v rámci politiky pro Jižní středomoří měli zaměřit na témata související s vývojem. Myslím si však, že už se tímto zabýváme, protože eh, naším úkolem je zejména koordinovat různé dárce, většinou finanční instituce, které mohou podpořit přesně ten druh rozvoje, který byl zde zmíněn. Na závěr chci říci, že evropská eh, politika sousedství jednoznačně zohledňuje rozvojové cíle. Jak říkám, nevidím zde žádné rozpory vizaví politika rozvoje, protože i naše politika se týká rozvoje našich sousedních států. Možná jediný rozdíl je způsob alokace finančních prostředků do různých zeměpisných oblastí světa, což je samozřejmě politické rozhodnutí, ale e, politika sousedství má za cíl rozvíjet naše sousedy. Děkuji mnohokrát a nyní bude hovořit paní Kristina Molt za Evropskou komisi. Chcete hovořit? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom jednu poznámečku ohledně občanské společnosti. Evropská komise v této oblasti dělá již mnoho. Přijali jsme usnesení o jižních a východních sousedech EU, podporujeme také vzdělávání a mladé lidi. Zde máme mnoho regionálních programů, které podporují demokracii a rozvoj. Eh, takže v rámci této oblasti už máme mnoho nástrojů pro spolupráci. Děkuji. Eh bien, merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za vaše závěry. Připomínám, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 14. října v poledne a hlasovat se bude 7. října. Takže očekávám vaše připomínky. A nyní rozpočtová kontrola humanitární pomoci EU, tak jak je zpravována na úrovni ECHO. Co se týče tohoto bodu, kterým se zabývám já, v rámci eh, přístupu ke zprávě výboru pro kontrolu rozpočtu. Tady lhuta je 17. října a pokud s tím budete souhlasit. Já sama bych vás stručně informovala o tomto návrhu, který jsem vypracovala. Takže musím tady fungovat v těchto dvou funkcích. Takže výborám pro kontrolu rozpočtu, která je věcně příslušná, mi nechtěla předat návrh to, této zprávy, ale sekretariát mě informoval o hlavních rysech této zprávy. Jednak se jedná o analýzu auditorského systému DG ECHO a e, kontroly financování. Výsledek auditu je pozitivní. Reaguje se zde na některou, některé kritiky účetního dvoru, dvora z roku 2010 z hlediska reportingu e, vůči OSN, protože to je hlavní partner DG ECHO. Co se týče spolupráce s nevládními organizacemi, které jsou Eh, financovány eh, DG Echo. Pan Enhauser eh, řekl, že je nutné určité vylepšení z hlediska zadávání veřejných zakázek, z hlediska rizikovosti, transparentnosti subdodavatelů financovaných DG Echo a také z hlediska příjemců pomoci. Co se týče rozpočtu, které jsou alokovány humanitární pomoci, Věcně příslušný výbor se domnívá, že je zde nutné dodržovat určitý realismus z hlediska odhadů eh, potřeb a rozpočet by měl být posílen. A co se týče nedávné krize na Haiti a Pakistánu, výbor je velice rád, že Evropská unie velmi rychle zareagovala v rámci DG ECHO, i když podmínky byly velmi obtížné, ale vyjadřuje politování eh, z hlediska nedostatečné koordinace. Co se týče mého stanoviska, já zdůraznuju nedostatečné financování humanitárního rozpočtu. když v minulosti s tím byly velké problémy, vzhledem k tomu, že jsme neměli dostatek finančních prostředků, zvláště na konci roku, kdy rezervy jsou prakticky vyčerpány. Ve svém stanovisku vyjadřuji potěšení nad navýšením eh, rozpočtu z hlediska nástrojů humanitární eh, pomoci, tak jak to bylo navrženo komisí v rámci víceletého finančního plánu až do roku 2020. Víte, že došlo k navýšení eh, porovnání s minulým obdobím a je tedy důležité dohlédnout na to, aby tyto prostředky byly využívány na nalehavou humanitární pomoc. Chci ještě připomenout, že došlo také k pokroku z hlediska zlepšení naléhavé pomoci rozvoje a znovu budování státu. Je nutné, abychom flexibilně využívali existující nástroje, včetně nástrojů FED z hlediska alokace v případě krizí. Víte, že zde alokace se eh, většinou velice těžce uplatňuje, i když je zakotvena v legislativě. Jsem velice ráda, že eh, bude mít slyšení eh, na toto téma roku 2012. Co se týče nástrojů, které jsou používány jde DG ECHO z hlediska výběru projektů eh, v rámci organizací, které jsou součástí konsorcia a také v rámci elektronického mechanismu, který bude používán na výběr těchto projektů. Řekla bych, že tyto projekty samozřejmě jsou užitečné z hlediska rychlosti daného postupu, nicméně musíme dohlížet na to, aby tyto novinky nepoškodily přístup eh, k těmto evropským prostředkům ze strany malých nevládních organizací, které často mají omezené možnosti z hlediska administrativy. Jsem proto, aby tady byla diverzita z hlediska partnerů a aby se přizpůsobily tyto nástroje právě eh, v této oblasti humanitární pomoci. DG Echo realizuje velice přísný výběr těchto partnerů, používá účinnou metodu, vypracovala normy, z hlediska humanitární oblasti. Kvalita partnerů je nepopiratelná a skutečná kontrola prostředků se realizuje v rámci auditu, který zajišťují soukromé firmy a to přispívá k legitimaci humanitární oblasti. A nyní máte slovo, nikdo se nehlásí? Ano, paní Keller. Just a question. Jenom jeden otaz, dotaz paní předsedkyně. Ale podobně jako několikrát v minulosti se ten rozpočtový audit vyjádřil k tomu, že v oblasti rozvojové pomoci se má udělat spíše to, že zavedeme jakési tarify, než že bychom započítávali každou účtenečku, protože to samozřejmě vede k chybám. I já se chci zeptat, jestli se to v té zprávě vůbec reflektuje, nebo zda to není relevantní pro tuto oblast. Děkuji. To je dobrá otázka. Pane kolego, co si o to myslíte? Bez mikrofonu. Já bych možná poprosila spíše pana Špíglera přímo z úřadu ECO. Děkuji za slovo paní předsedající. Nejprve velice rychlá reakce k tomuto návrhu zprávy. My vítáme tuto zprávu, kterou považujeme za velice dobře vyváženou celkově. Myslím si, že to uznává účinnost, eh, efektivitu humanitární pomoci v tomto ohledu. Dále no, zahovoříme o silné mm, kontrolním, kontrolním systému, to je samozřejmě velice dobré, protože hovoříme o výboru pro rozpočet, dále je to partnerství našich humanitárních organizací a využívání osvědčené praxe. Je zde několik záležitostí, které požadují další zvážení v tomto ohledu jak už jste se zmínila, verifikace ověřování, eh, vykazování OSN organizací, dále je to hodnocení potřeb, zlepšení tohoto hodnocení, to sice zlepšujeme, ovšem je se i otázka transparentnosti a dá, dále strukturální záležitosti, o kterých zde hovoříte, o posilování, které se zabývá posilováním rozpočtových záležitostí. Pokud jde o ten flat rate nebo nějaký paušál, to není záležitost, o které se hovoří v tomto návrhu zprávy, ani to není záležitost, která by představovala pro náš úřad nějaké zásadní problémy. Ano, jsou zde určité výdaje, které jsou v těch, um, řekněme, některých Eh, kategorií by se mohly využívat jako paušál nebo ne. Ovšem není to pro nás v těchto oblasti humanitární záležitosti priorita, nehovoříme o tom ani v této zprávě. Pokud je o doporučení, vítáme tato doporučení čekají nás dvě důležité, dva důležité projekty, více, rám, lety finanční rámec a revize partnerských záležitostí. Toto si myslím, že je velice eh, dobré a mělo by to být součástí našich aktivit. Děkuji. Říká paní předsedající, nikdo už se nehlásí, už všichni jsou unavení. Připomínám, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů byla pozměněna, takže mělo to být 12. října v 17.00 a 7.11. budeme hlasovat. Bod číslo 19. Různé, pod různé. Máme něco do bodu různé? Ne, není tomu tak. Takže když se sejdeme příště, náš výbor pro rozvoj se sejde v Bruselu 7.11. od 15 do 18.30. Tím končí dneš, promiňte. Budeme pokračovat dneska odpoledne. Bude to mezi parlamentní setkání výboru DV a podvýboru pro lidská práva, setkání s vnitrostátními parlamenty na téma dodržování lidských práv jako podmínky rozvojové pomoci. Poprosila bych vás o účast. Všechny je velice důležité, abychom byli přítomní na tomto zasedání je velice důležité, abychom tam byli, protože naši kolegové z národních parlamentů ehm, budou mít za sebou dlouhou cestu a tím vám přeji dobrou chuť. Pane Bermane, ještě něco jste chtěl? Bohužel poznámka bez mikrofonu. Ano, čili uvidíme se opět v 15.00, bude to setkání s poslanci národních parlamentů, pane kolego.